Kolegové, eh, budeme pokračovat v práci tam, kde jsme eh, ji včera odpoledne ukončili. Děkuji Veronice Holmejer, že k nám zavítala dnes ráno, aby nám odprezentovala své stanovisko ohledně oblasti nemovitostí. O níž budeme hlasovat. Prosím, paní Holmajer. Milý pane předsedo, já se omlouvám, že jsem se včera nemohla zúčastnit jednání. Teprve včera nám EASO poslali podklady a my jsme neměli žádný přehled. A ty materiály také nejsou dostačující, jak jsem potom zjistila, ale máme tady čtyři dokumenty k nemovitostem a já se pokusím omězit na to podstatné. Za prvé tedy budovy Black Pearl a Merod, jsou to dvě budovy, které v eh, eh, rámci mlouvy o užívání byly komi- mají být komisí pro najmuty na 15 let. Jedna se nachází v Rimontu a je a má 10 eh, 091 metrů čtverečních a ta druhá eh, má 2131 metrů čtverečních a obě budovy jsou tedy součástí plánování využívání nemovitosti Evropskou komisí. A to vychází z navyšování počtu personálu v nadcházejících letech a také to souvisí s pětiprocentním snižováním a e, ukončením využívání některých budov a je třeba zase e, získat nové budovy do nájmu komise bude mít potřebu eh, většího počtu metrů čtverečních. Generální ředitelství Digit a PMO by se měly usídlit v těchto dvou budovách a my budeme konfrontováni se situací, že budeme potřebovat mnohem více metrů čtverečních oproti původní situaci kdy se využívaly stávající budovy, protože eh, nebudou k dispozici čtyři budovy a u těchto budov eh, bylo vypsáno výběrové eh, řešení. Komise byla soudem donucena je přijmout. Nebude to tedy v budově Plaza um, možnost umístit 700 zaměstnanců. To nebudou dostatečné možnosti, eh, proto ta budova eh, Plaza nakonec tedy z toho výběru vypadla. Já bohužel nemám k dispozici eh, vlastní dokument, který jsem si včera tak dobře připravila. Já ho někde najdu. Musím se podívat jinde, tedy rozpočet EU na rok dosáhneme značných úspor v rozpočtu EU a to řádově přes 4 milionů euro ročně a 778 tisíc dalších nákladů ročně budou eh, celkové náklady představovat okamžik, prosím, tedy ten roční nájmy, výše ročních nájmů budou 4 miliony 500 43 oproti původních 8 milionům 358 tisícům ze strany majitele je příslip, že převezme 7 milionů 363 tisíc eh, nákladů na eh, vybavení. Zbytek bude převeden. Komise požaduje, abychom 8 eh, naléhavých výdajů vytvořili, tedy takový ponévrovací prostor pro náklady na vybavení. Navrhuji, abychom postupovali jako dříve, tedy 4 pokud to překročí překročí 7%, měla by nás komise prostě informovat a e, prosíme, aby to bylo uvedeno e, v zápisu i v dopise e, předsedovi. Již jsem o tom informovala stínové zpravodaje. Pokud máte ještě nějaké otázky, ptejte se, prosím, to jsou informace k prvé budově. Děkuji vám. Máte někdo nějaké dotazy k tomuto návrhu? který právě sformulovala naše zpravodajka ohledně oblasti nemovitostí? Není tomu tak, pokud dobře tedy vidím, takže na základě tohoto principu až 4, 4% marže, tak to mohou být, pokud tomu nejsou žádné další výhrady. A můžeme jít tedy až do 8%, od 4 do 8%, tam je zapotřebí mít určité odůvodnění A to by mohlo být předmětem pozměňovacího návrhu v návrhu rozpočtu na rok 2017. A tímto eh, bychom se museli zabývat do konce června. Eh, musíme tedy pečlivě eh, hlasovat, protože se jedná o otázku řešení financí pro migrační toky a krizi s uprchlíky. Pokud eh, nemáte dotazy, možná se můžeme eh, vyslovit hlasováním, kdo je pro návrh zpravodajky. Nemusíme hlasovat, není to nutné. Já si myslím, že je dobré hlasovat. Ať víme, jakým směrem eh, se ubírat. Všichni zvedli ruce, je to tak? Dobře, takže přejdeme k následující zprávě. Projekt. Da. Tak to máme teď eh, Karlsruhe, eh, třetí etapu, přičemž první dvě etapy už jsou za námi. Je to daleko větší projekt než ty předchozí. U těch předchozích fází šlo, aby se eh, oddělila administrativa od blízkosti eh, nukleárních laboratoří, poněvadž ono to eh, během let tak nějak zrůstalo. A teď jde o to, aby laboratoře zodpovědné za bezpečnost v oblasti atomové bezpečnosti, tak eh, de facto nějakých 80% eh, tohoto průzkumu se provádí právě tam v Karlsruhe a ty eh, budovy eh, jsou ze 70. let, čili je třeba skutečně je zmodernizovat. Čili půjde o to, aby se ty staré nukleární laboratoře zbouraly a zároveň vybudovaly se laboratoře nejmodernější. došlo k dohodě s spolkovou zemí Bádensko-Württembersko a s Ministerstvem pro životní prostředí na e, určitých předpisech, které byly zapracovány do projektu budov JRC. E, v současné době tam máme plochu 41 135 m čtverečních, z toho 8 000 74 eh, administrativní prostory a nyní to bude přebudováno eh, jinak. Administrativa většinou se již přestěhovala jinam, takže eh, části budovy nebudou třeba. Křídlo B do roku 2025, třel, šídlo F a šídlo G do roku 2024 nebo 2025 budou eh, vystěhovány, budeme mít novou eh, oblast, která se křídlo tedy B a tam bude probíhat ten výzkum. Do října 2019 by mělo být stavebně hotovo. Eh, proběhla veřejná soutěž a celkové náklady za okrouhleně se pohybují kolem 64 milionů. Jsou to pracovní, eh, tedy stavební práce, eh, technické vybavení, bezpečnostní vybavení, eh, potom poplatky za no, odborné poradce a tak dále. Toto ovšem už bylo zaplaceno v letech 2010 až 2015. Dále se zde počítá s poměrně vysokou rezervou kolem 20 což je neobvyklé u běžných budov, ale u eh, budov pro eh, atomovou technologii eh, tady to chápeme, poněvadž tady se bude částečně bourat, částečně nově stavět a mohou se měnit předpisy. Čili já bych navrhla aby tam, kdy dojde eh, k čerpání té rezervy vyšší 5% a více, aby byl rozpočtový výbor informován a to v tomto smyslu, abychom se dohodli. Momentálně, jak jsem říkala, ty celkové náklady by mělo být, měly dosáhnout vyše 64 miliony a 119% připadá na rozpočet EU, další 19 přijde od zemí, které jsou smluvně vázány eh, s EU, to je ten, eh, který mají dohodu s JRC Institute eh, v Karlsruhe. Další část jde z vlastních příjmů institutu z výzkumné činnosti v členských zemích, které ještě také přispívají Eh, čili eh, téměř 40 milionů, to je téměř dvě třetiny, už jsou k dispozici a není třeba eh, to financovat z rozpočtu. Nicméně, pokud by bylo třeba, tak pro evropský rozpočet by to mohlo znamenat až 12 milionů, ovšem to jaksi může, může nastat. Čili tolik k tomu velkému projektu z Karlsruhe. Děkuji. Takže pokud jsem to dobře pochopil, účast EU je 19 v tom hodnocení. A e, kdyby tam měla být nějaká marže, tak e, by to bylo exkluzivně ze strany EU. Ano, oni mají své vlastní příjmy, ale samozřejmě Eh, samozřejmě všecko z toho je možné zaplatit eh, tady z těch jejich vlastních příjmů, ale eh, v evropském rozpočtu musíme s tím počítat, poněvadž ty příjmy budou, ale zatím ještě nejsou. Takže tak by to bylo a v podstatě už mají 40 milionů, mají k dispozici, pak je tady 12 milionů od třetích zemí, čili momentálně mají 52 miliony eh, z těch plánovaných 64. A zase ještě příští rok budou mít nějaké další příjmy a eh, to zase bude znamenat úsporu pro evropský rozpočet, ale to teď nemůžeme eh, postihnout v našem rozpočtu. Dobře, děkuji. Pan Tlou? Ano, já bych chtěla vědět trochu víc ohledně toho, co říkala paní zpravodajka. Například o jaký typ výzkumu se má jednat v té laboratoři? Mají k tomu nějaké země přístup? A jsou to tedy země EU nebo to jsou nějaké třetí státy? Můžeme trochu o tom vědět více? Co se děje v té laboratoři? Madame le rapporteur. Možná bychom mohli dostat nějaký dokument o tom, jak se to financuje. Tedy máme 28 členských států. E, také je přidružené Švýcarsko na základě nových předpisů, které vyplynuly z EAO. Se Ukrajina také rozhodla, že se k tomu připojí a e, snaží se tedy o ty nové standardy. Jistě týká se to bezpečnosti jaderných zařízení, respektive zlepšení příslušné technologie u stávajících zařízení a e, bezpečnost stávajícího jaderného zařízení. Neznamená to výstavbu nějakého nového zařízení, s tím to nemá nic společného ani s politickou debatou o tom, zda si přejeme nové zařízení či ne. Je to výlučně otázka výzkumu bezpečnosti, jak zacházet s jaderným uvedeným materiálem, eh, jak je možné snížit, eh, jaké nebezpečí, jak je možné optimálně eh, využívat stávajícího zařízení, aby se zlepšily bezpečnostní standardy, protože musíme být schopni pracovat se stávajícími reaktory. Je to také otázka po času rozpadu, aby reaktory byly méně nebezpečné a podobně. Eh, takže je to snaha eh, zajistit větší bezpečnost se stávajících jaderných zařízení a ten výzkum se většinou provádí v Karlsruhe. Děkuji. A teď si myslím, že už se můžeme vyslovit k danému návrhu, k této zprávě, kterou nám paní Holmer právě odprezentoval, takže je tam až do 20%. Do 5% nepotřebujeme z další zvláštní eh, poznámky, ale nad 5% až do 20% by bylo zapotřebí poskytnout vysvětlení Evropského parlamentu. Takže kdo je proti tomuto návrhu? Takže můžeme tento návrh považovat eh, za schválený. Schvalujeme tedy tento projekt. No a další je uh, Stockholm. To je velice zajímavý dokument, který nás zaměstnával pět let. si přišli s úvahami, které se potom nepodařilo uskutečnit. Je to politování hodné, že eh, stát Švédsko to příliš tedy nepodporuje. To znamená, že ECDC je eh, na tom eh, sama tato agentura. Jde o to, abychom ze starých budov, které jsou pod památkovou péčí, se, eh, a rozdělení těch místností tam není optimální, eh, neodpovídá to eh, potřebám Evropské agentury pro prevenci nemocí. Byla provedena analýza trhu, také vypsána veřejná soutěž a ta tržní analýza upřednostila jednu budovu. Při tom první eh, eh, veřejn... vypsání soutěže jsme obdrželi jenom jednu nabídku, posléze čtyři nabídky a je třeba si uvědomit, že ta budova, kde sídlí ECDC, je poměrně často navštěvována okupovaná oblast a my se musíme zabývat otázkou, že v tomto případě, protože tam velký provoz e, musí být budova dobře dostupná a to bude lépe zajištěno u nové nemovitosti oproti té e, staré nemovitosti. Bude mít také více 9400 metrů čtverečních a ty stávající e, místnosti bude možné lépe rozdělit oproti původní nemovitosti, i když se tedy posílí počet zaměstnanců, což můžeme v budoucnu očekávat, bude možné lépe využít tuto nemovitost než tu starou eh, budoucnost. Kdybychom chtěli zachovat tu starou eh, budovu, tak by to neslo sebou nutnost provést rozsáhlou rekonstrukci a to by také ovlivnilo současnou cenu. Dříve to byl 1 milion 844 tisíc eh, výše nájmu a nyní to bude 2 miliony, eh, přes 2 miliony, tedy plus 200 tisíc, ale za eh, této situace, kdybychom rekonstruovali původní budovu, tak by vznikly další náklady. Nový majitel byl také ochoten odstoupit od svých původních představ a snížit nájem o 6 ale podle mě je kritická indexace ve výši 2%. Eh, Určitá indexace je nutná. Konec konců je to ale jenom odhad, eh, z něhož eh, vycházíme při kalkulaci 5,3 desetiny, ne ročně 50 760 80, pokud je to v pořádku, ale v každém případě 81 tisíc náklad na údržbu, 41 eur na metr čtvereční, budou tedy stále náklady a je to výhodnější oproti původní budově, kde se ty náklady stále zvyšovaly. Bylo to 58 eur na metr čtvereční a e, e, rekonstrukce a vybavení by představovala asi 500 tisíc eur, takže nakonec bychom se dostali na roční výdaje 2 miliony 503 e, tisíc a u staré budovy 2 miliony 300 tisíc aniž bychom ovšem do toho zahrnuli kompletní rekonstrukci. Také je třeba říci, že nová budova lépe vyhovuje novým eh, nárokům a konec konců je to mnohem lepší řešení eh, z hlediska běžných nákladů a není eh, potřeba počítat s náklady na rekonstrukci. Děkuji za to, že se nám tak jasně vysvětlila. Máme nějaké dotazy nebo nějaké připomínky? Nevidím žádné. Takže můžeme považovat eh, eh, to mm, za schválné od výboru pro rozpočet. Eh, schvalujeme tedy toto opatření pro ústředí ECDC ve Stockholmu. Paní Holmajer, ohledně já so, myslím, že jste žádala další dva týdny, je to tak? Já bych, eh, pane předsedo, kolegyně, kolegové, navrhovala, abychom to udělali podobně jako rada. To, co nám eh, dosud eh, poskytlo EASO, to je taková předběžná informace, pre-warning, předběžné varování. Já tedy zatím se k tomu stavím otevřeně, poněvadž EASO už v těch budovách je přítomno, budou potřebovat více prostor a e, především e, nám k tomu mohli dát lepší informace. Já pořád ještě nevím, e, kolik ploch pro kanceláře potřebují. Tam se hovoří o vnitřních prostorách, vnějších prostorách, to vůbec nevím, co to je. A o metrech nevím vůbec nic. Já jsem tedy v zásadě pro, poněvadž EASO bude potřebovat další prostory a e, ty prostory už byly za tímto účelem postaveny. Ale e, de facto e, ta agentura poté byla velká poptávka, ale jestliže po nás tějí ceny, které jsou vyšší než v centru Bruselu, tak tady k tomu se stavím kriticky. Proto Eh, myslím, že také v radě se o tom hovořilo, eh, že ty ceny by se měly snížit na přiměřenou úroveň. Přece jenom eh, existují i další členské země, které tuto agenturu mohly mít, ale skutečně 250 eur za metr čtvereční, 250 eur za metr čtvereční, to je neuvěřitelné. Eh, možná, že za eh, dva týdny, až dostanu další informace, to bude o něco levnější. No, ale já jsem, že ten projekt, který jaksi má určitý, má svůj smysl, ale opravdu eh, měli bychom dobrá jako předběžné varování, měli bychom si nechat řádně vyplnit celý ten dotazník, abychom věděli, kolik personálu, kolik místa a tak dále, abychom prostě měli jistotu tam je třeba, aby se eh, ten nájem eh, jaksi pod eh, podepsat do čtyř týdnů, poněvadž tam jsou zatím jiní nájemníci, nějaká dopravní agentura a tak dále, ti by se museli vystěhovat, pokud budou Není ale zapotřebí čekat na 24. června. To není třeba. Protože to můžeme probrat už před 24. Je to tak? Ano. Děkuji vám. Jestliže nám tedy pošlou ten eh, dotazník a budeme vědět, co vlastně schválujeme, já to by byla velmi ráda, eh, pak budeme vědět, co, co vlastně platíme, poněvadž ono je trošku trapné, abychom ve výboru eh, pro rozpočet schválili něco a nevěděli, jaká jsou zatím čísla. A to by byla blamáž i pro EASO samozřejmě. Tak, děkuji vám. A mm, Myslím, že tím eh, jsme uzavřeli eh, tu, ten bod politika v oblasti nemovitostí. A můžeme přejít k dalšímu bodu. A sice eh, bude to opravný rozpočet číslo 2 na rok 2016. Ne, ne, pardon. Tak nejdříve to bude pracovní cesta do Dánska a Libanonu. plusieurs d'entre nous. Tak, eh, my eh, jsme vyslali eh, delegaci na Blízký východ 16. až 19. května, přičemž navštívili jsme Jordánsko a Libanon. A zde proběhla setkání místních, územních a národních orgánů a s různými aktéry, kteří na místě vyvíjí činnost. Jde o e, pomoc e, ne, organizace pro uprchlíky, dále uprchlický výbor, Eh, který už existuje desítky let a eh, který se zabývá podporou palestinských uprchlíků, kteří žijí v regionu. Eh, také jsme se setkali s nevládními organizacemi i s uprchlíky přímo. Navštívili jsme uprchlické tábory, které jsou oficiálně uznány. V Jordánsku jsou tři takové tábory Jelan Asrak. Tam eh, je zhruba 50 tisíc uprchlíků v současné době. Je to pouštní oblast a během naší návštěvy eh, tam byla teplota 42 stupňů. Uprchlíci eh, žijí ve velmi jednoduchých chatkách, takže dovedete si představit, jak je tam horko, Eh, jsou tam nadspáni na malém, malé ploše. Takže, jak říkáme, jsou tam tři takovéto uprchlíky, eh, tak tři takovéto tábory. Ovšem eh, v těchto táborech se nachází pouze asi 20 uprchlíků, něco podobné jako v Turecku. V Libanonu neexistují oficiální tábory, jsou zde jaká, jakési osady, velmi jednoduché primitivní osady. A to jsou vlastně takové stanové osa, osady, eh, improvizovaně eh, vybudované z jakýchsi recyklovaných materiálů je, platí se tam nájem 150 až 200 dolarů za, míst, za měsíc plus eh, elektřina a tak dále. Eh, většinou jsou zde rodiny, eh, rodiny tedy s ženami a velmi malými dětmi a muži pracují v šedé ekonomice, přičemž situace je taková, že Eh, jejich příjmy jsou eh, celkem eh, slabé, 12 dolarů dospělí, 4 dolary dítě, znamená, že i děti pracují místo, aby chodili do školy, čili ty podmínky jsou celkově za to velmi obtížné. Dá se říci, že v Libanonu je asi 1,5 milionu E, syrských e, uprchlíků, přičemž e, celkem je tam 6 milionů obyvatel. 650 tisíc potom v Jordánsku v Asraku, to je na severovýchodě Jordánska. Tam je 50 tisíc uprchlíků a někde mezi dvěma a třemi sty uprchlíky Eh, tady zase přibývají. Eh, severovýchodní, pardon, jihovýchodní hranice je teď už zavřená a jordánské úřady eh, také chtěli, aby se zde přibralo ještě zhruba další 20 tisíc lidí. To je všem velice pomalu, takže ti, kteří chtějí se do těchto táborů dostat, zatím tedy čekají na syrské straně hranice a přežívají tam v katastrofálních humanitárních podmínkách. Čili situace je příšerná z lidského hlediska. Také jsme hovořili s uprchlíky, kteří nežijí v táborech, a to především tedy na předměstích Amánu. A zde jsme konstatovali, že eh, život zde je velmi obtížný, živí se do značné míry ilegálně a mohou na ně eh, různé orgány eh, vyvíjet různé typy tlaku. Nicméně jsou zde také nevládní a mezinárodní organizace, které se snaží těmto lidem pomáhat. Kromě toho konstatujeme, že přijímání uprchlíků je jedním z aspektů této krize a je to de facto problém pro celý region. Jsou zde uzavřené hranice, a to také znamená, že obchodovat se může pouze v rámci dané země. Celkově ta válečná situace vede k značné míře jistoty. A zejména tedy poslední vývoj v Sýrii je dramatická. Zrovna včera jsme dostali velmi dramatické zprávy. Produktivní investice z zahraničí se v podstatě nekonají, což znamená, že dochází v rostoucí míře k nežádoucím eh, jevům. Je zde velmi vysoká nezaměstnanost a celkově je zde cítit eh, velmi velká míra zoufalství, jak mezi domácími lidmi, tak také mezi uprchlíky, což vede také eh, k napětí mezi domácími a uprchlíky. My jsme o tom hovořili také v Bejrútu a tam nem bylo řečeno, že místní a eh, teritoriální úřady v podstatě eh, je to tak, že eh, třeba když se eh, někdo obrátí, že potřebuje ve svém městě renovat školu, tak první otázka je, je to škola pro domácí nebo pro uprchlíky, čili tím se opět přikládá pod kotel latentních konfliktů. No, dá se říci, že mnoho lidí, jak v Jordánsku, tak v Libanonu, žijí pod hranicí chudoby. Což znamená, že eh, poněkud eh, závistivě pohlížejí na naše úsilí pomáhat syrským uprchlíkům. Je třeba říci, že Evropská unie zareagovala poměrně rychle. My tady máme fond pro Syrii, takzvaný Madat fond eh, od prosince 2014. A když se podíváme, kolik je tam ještě prostředků z víceletého výhledu, tak eh, v souvislosti s Jordánskem se dá říci, že Evropská unie eh, svou pomoc prakticky zdvojnásobila je to nyní 1,3 miliardy. U Libanonu je to čtyřnásobek, čili v současnosti době je to 800, pardon, 980 milionů. Kromě toho, v návaznosti na únorovou konferenci v Londýně eh, byla přislíbena ještě další podpora ve výši zhruba 1 miliardy. Tímto způsobem se pokusíme jsme se tady pokusili zjistit, jak vlastně funguje v praxi ten, eh, ta koncepce eh, z londýnské konference, čili dohoda mezi Evropskou unii a eh, dalšími zeměmi v podobě paktu přičemž je zde několik základních eh, požadavků a to povolení k pobytu v Libanonu, k tomu poplatky eh, ve výši asi 200 eh, dolarů na každou osobu na 14 osob, poněvadž mnozí přebývají nelegálně, poněvadž těch 200 dolarů nemají v Jordánsku nyní vnímáme určitý pokrok eh, v tom smyslu, že uprchlíci také mohou pracovat. Eh, v Jordánsku eh, vyvíjí činnost zhruba 500 tisíc egyptianů, nebo je zde 500 tisíc egyptianů, a e, pokud tedy se pustí na trh Syřané, pak to asi bude znamenat, že egyptiané se budou vracet zpátky do Egypta a e, to vlastně bude znamenat, že se nám budou ty problémy jenom stěhovat. Jsou zde e, lidé, kteří jsou velice schopni, a mají dovednosti různé, eh, pracovali v zemích eh, zálivu, ale tady bude hodně záležet na tom, jak se bude vyvíjet cena ropy a plynu, ale tady ta situace je velmi nestabilní. Dále jsme konstatovali, že jordánská vláda má značnou autoritu a rozhoduje a ta rozhodnutí skutečně platí. V Libanonu naopak už eh, dva roky není zvolený prezident a vládní struktura je podle našeho názoru velmi komplexní. My jsme byli v údolí Beka, hovořili jsme s různými eh, činovníky jako starosty měst jeden starosta nám řekl, nestrácejte čas vládními místy, pokud chcete konkrétní kroky, musíte mluvit s lidmi tady na místě. My jsme eh, byli také na eh, staveništi eh, úpravny pitné vody a další, tedy dalšího vodárenského zařízení, kde se tedy buduje s pomocí evropských peněz. Čili tam se skutečně něco děje, vývoj je zajímavý, hovořili jsme s libanonskými ministry a také jsme eh, tedy hovořili o Turecku, kde šlo tedy o to, že jsme umožnili uprchlíkům z, Turecku, z Turecka dostat se do Evropy. No a de facto se tady porovnávaly prostředky, které dáváme na eh, Libanon a Jordánsko a to množství peněz pro Turecko a tam eh, je to tedy eh, v Jordánsku a v Libanonu vnímáno poněkud nepříznivě. Neboť v Turecku je situace lepší, tam že většina dětí chodí do školy, což tedy třeba v Libanonu není. Pokud tedy to trvá jenom rok, dva a e, jak si ztratí se e, pár měsíců školní docházky, tak to není taková katastrofa, ale tady už můžeme e, vysloveně hovořit o ztracené generaci. Tady se do školy chodí na směny a ty podmínky jsou velmi obtížné, horko a tak dále. Nevím, co k tomu ještě řeknou kolegové, ale na mě velký dojem udělalo setkání eh, se 17 eh, letými mladíky, eh, kteří chodili tedy do školy vždycky pár hodin denně a de facto oni by rádi dále pokračovali na vysoké škole. A oni se nás ptali vlastně, jako, jako nás může tady čekat budoucnost bylo vidět, že jim na tom opravdu záleží a že vlastně žádnou budoucnost pro sebe nevidí. No a když se nad tím člověk zamyslí, tak vidíme, že to bude mít velké důsledky pro ně, pro celou generaci. Eh, oni jsou v podmínkách, kde v podstatě ani není elektřina, to znamená, že nemohou si po večerech studovat ani. Navštívili jsme dále školu UNICEFu, to bylo v Jordánsku, ale potom také v Libanonu. A zde jsme konstatovali, že nasazení učitelů je enormní. A e, bohužel bylo, bylo by tam potřeba daleko více škol. E, nicméně Eh, oni se také angažují právě v tom eh, vyučování na směny a eh, rodiče, pokud tady víme, tak ti jsou rádi, že jejich děti mohou chodit do školy aspoň za těchto podmínek. Čili to, co se zde vykonává, to už si zaslouží, už si zaslouží jak si nejen podporu a také uznání. Dále jsme Eh, navštívili střediska pro eh, zdravotní služby a zde tedy komisariát pro uprchlíky OSN vyzývá eh, také k tomu, aby se zde angažovali dobrovolníci. Momentálně je tam zhruba jeden dobrovolník na 4 000 uprchlíků a jeho úkolem je zjistit, eh, jaké jsou potřeby. Ještě tady k těm školám bych chtěl říci, že eh, tyto tábory jsou většinou v takových nějakých eh, venkovských oblastech a do školy je to velmi daleko. Čili možná by bylo dobré zřídit školy blíže jim, anebo Eh, zorganizovat eh, dopravu. Komisariát OSN pro uprchlíky se o uprchlíky stará a měsíčně jim vyplácí zhruba 170 dolarů. A eh, to také budí nelibost, poněvadž příjemci těchto prostředků kromě toho často pracují navíc na černo A taky jsme se doslechli, že eh, tyto, tato podpora eh, může vést k eh, snížení úsilí o práci. Čili tady určitou roli hraje také závist. Já tady mám ještě dvě věci. Za prvé je třeba určité určité vzájemné důvěry, jinak ta spolupráce nemůže fungovat. Měli bychom žádat od jordánských a zejména libanonských úřadů více transparentnosti a e, také více informací o finanční a rozpočtové situaci. Hovořili jsme o tam například s některými libanonskými úřady a Eh, mám určité, mám určité pochybnosti eh, o tom, nakolik jsou ta čísla reálná. Čili tady zajisté je co zlepšovat. Je zcela jasné, že za poskytovanou pomoc bychom měli žádat, aby se tedy eh, zde pracovalo tak, aby to v nás buzovalo důvěru. A pak tady mám druhý bod, a to je doporučení. A sice Evropská unie eh, by se neměla tolik soustředovat eh, na eh, administrativní formality. To se týká třeba taky pomoci, eh, tedy organizace OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům. Eh, to jsou eh, palestinci, kteří se zde nacházejí a mají status uprchlíků. Jsou zde školy provozované UNRA, mají zde i nemocnice. UNRA má k dispozici rozpočet a to de facto vede k tomu, že eh, tato pomoc vytváří určitou míru solidarity mezi uprchlíky. A se tedy podařilo dosáhnout toho, že k jejich rozpočtu přispívá také Evropská unie. Eh, tato organizace pro uprchlíkům má zastoupení na místě a Eh, dále se přijímají další uprchlíci z Palestiny. Bylo opravdu několik kontrol. V seznamu UNICEF stojí, že různí mezinárodní přispěvatelé eh, jednají tak, že ti, kdo vyžadují nejvíce kontrol ex ante, nejvíce dokumentů, a vysvětlují tedy, že potřebují takto dokumentaci a informaci a tím vytvářejí pracovní místa. K tomu se vyjadřuje tedy UNICEF a jejich zástupce nám vysvětlil, že tyto finanční prostředky mohou být, mohou být využity ale užitečněji Eh, kdyby nebyly využity na administrativně formální stránku, že by spíše mohly být eh, vynaloženy tyto prostředky na práci v terénu, konkrétně na humanitární akce. A eh, do určité míry ty finanční prostředky bychom mohli využívat tedy lépe. Jak už se to vysvětlovalo na výboru mm, pro kontrolu rozpočtu, protože se jedná o eh, chápání rozpočtu z pohledu eh, využívání eh, prostředků, z pohledu na efektivitu finančních prostředků. Měli bychom tedy jednat na základě výsledků. Potřebujeme tedy striktní zprávu o plnění cílu. Také eh, bylo vyjadřeno přání a já jsem o tom hovořil jako předseda výboru rozpočtu. Když jedeme na mm, služební cestu, potřebujeme jednoduché dokumenty, které budou jasně čitelné, z níž bude vyplývat, jak jdou finanční toky, rozpočtové toky, co bylo naprogramováno, co bylo žádáno, co bylo vyplaceno a co bylo provedeno. Nyní hovořím tedy pod kontrolou kolegů, kteří tam byli s námi. My tyto dokumenty nemáme. Máme k tomu eh, rétorické dokumenty, eh, rozsáhlou literaturu, eh, Samozřejmě nemáme nic proti poezie, poezii, protože eh, v oblasti poezie například eh, vyniká izrský eh, ministr. Takže o tom jsem chtěl hovořit dnešní dopoledne. A jménem všech kolegů jsem chtěl poděkovat oběma delegacím Evropské unie, Eh, s nimi jsme se setkali a které také eh, naplánovali eh, naši služební cestu do Jordánska a také do Libanonu. Uspořádali tam pro nás recepce, kterých se účastnili všichni dárci, konkrétně tedy reprezentanti jednotlivých členských států a také instituce jako Evropská investiční banka, která Eh, věnuje velké prostředky pro eh, rozvoj, také tam byla rozvojová banka z Francie a další. Eh, takže to bylo užitečné pro koordinaci, protože to není Evropská unie, ale jednotlivé členské státy, které se účastní této činnosti určitým způsobem individuálně. A také bych chtěl poděkovat snad protože to ještě nebylo řečeno, že nás doprovázla předsedkyně delegace EU pro země Mašreku, paní Matias která eh, nám velice pomohla svými zkušenostmi, a znalostmi a zejména bych chtěla poděkovat tedy jí a také sekretariátu výboru pro rozpočet Diomovire a jeho eh, týmu, protože nám poskytly neocenitelné služby. Myslím, že ta služební cesta byla skutečně mm, eh, velice zajímavá a také tedy měla velice nabitý program Možná by se hodilo, abychom zůstali trošku déle, abychom mohli plně využít informace, které se mohly získat na místě, abychom se dozvěděli více. A musím říct, že mi velice leží na srdci takové to služební cesty, protože my tu máme rozpočtové částky, značné rozpočtové částky, které nějak eh, posíláme, ale nemělo by to pro nás být tajemstvím, jak jsou eh, vynaloženy. Měli bychom vidět, eh, co se za ty finanční prostředky přihodí vybuduje, jak se využijí ty eh, peníze poslané z rozpočtu. Eh, nepochybně eh, paní Gardia Zabal nyní se tomu tématu bude věnovat dále a něco nám poví. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ano, vy jste nám předběžně zhodnotil naši služební cestu a naše poznatky a zážitky a já bych chtěla poděkovat sekretariátu za to, že nám připravil takto kompletní eh, misi. Eh, tato služební cesta měla velice nabitý program. Mohli jsme vidět eh, přímo na místě, jak jsou financovány projekty, které na kterých tam pracujeme, jak tam pracují různé nevládní organizace, Eh, jak s nimi spolupracujeme. Takže to bylo velice vyvážený eh, program. A pokud se na to podíváme z pohledu obou dvou eh, delegací, tak sekretariát odvedl vynikající práci. Jednotlivé informační kanceláře Evropského parlamentu a Evropské komise nám poskytly spoustu informací. My jsme dostali obrovské množství informací a čísel. Ono je potom složité je eh, vidět v širším kontextu. Ne, že by nám informace chyběly, přesně naopak. Eh, jedná se o velice důležité služební cesty, protože když vyjednáváme o pozměňovacích návrzích a zkoušíme, zda by se nenašel ještě nějaký eh, prostor na milion eur navíc, tak mm, se snažíme mm, zjistit, co stojí za tím projektem. Ano, my to Eh, víme sice mm, eh, Víme to sice na papíře, ale když jedeme přímo na místo, tak zjistíme, v čem vlastně onen projekt spočívá mnohem lépe. Viděli jsme také, jaké rozdíly a jaký význam eh, má naše finanční pomoc, jaké rozdíly může eh, způsobit eh, ve výsledcích. Eh, my financujeme školy, nemocnice, zpracování pitné vody, také kanalizační struktury, takže ehm, veškerá tato pomoc je velice důležitá a kdyby lidé, kteří žijou ve velice ehm, složitých podmínkách by se ocitli ještě eh, v horší situaci, kdyby Evropská unie nemohla poskytovat tyto finanční prostředky. Eh, teď se nejedná jen o krizi týkající se uprchlíků. Eh, my jsme chtěli upozornit na všechny zranitelné osoby, které žijí v Libanonu a v Jordánsku, protože nemůžeme rozlišovat eh, mezi jednotlivými osobami, které potřebují naši eh, pomoc, nehledě na jejich eh, pohlaví, náboženství. Musíme pomáhat všem zranitelným osobám, tak aby tito lidé měli nějakou budoucnost. Doposud jejich budoucnost je mm, tedy velice nejistá. Víme, že například setkali jsme se s mladými lidmi, kterým bylo 17 let a e, ti e, chodili do škol a ptali se, zda e, budou se někdy moci vrátit po vystudování domů, zda tam vůbec budou se moci dostat do své vlasti Hovořili jsme s mnoha dalšími eh, skupinami, eh, hovořili jsme s dětmi, s postiženými, eh, kteří tam žijí ve velice složitých podmínkách. Oni nás žádali o, o pomoc jako Evropskou unii. Ano, my jim poskytujeme humanitární základní pomoc, ale to je opravdu jen jedna z částí té pomoci, kterou oni potřebují. Nejkrásnější bylo vidět, jak se děti smějí. V Libanonu chceme zajistit, zaručit eh, eh, vzdělávání všech dětí, protože jen zhruba polovina dětí eh, zatím dostává školní vzdělání a příští školní rok už by měly se dostat všechny děti do škol. To je velice významné úsilí. Je zapotřebí Eh, takovéto úsilí podporovat a mít je na paměti. Hovořila jsem tedy o velice nejistých podmínkách. Eh, samozřejmě, že můžeme žádat od jordánské a libanonské vlády víc a dalo by se mnohé zlepšovat ale jednotlivá ministerstva, včetně ministerstva mm, školství, které je zapotřebí eh, podstrhnout, činí opravdu hodně. My nemůžeme tam mluvit s, s, s těmi jednotlivými aktéry z nějaké eh, pozice eh, moci. Nemůžeme se snažit poučovat. Libanon má 4 miliony obyvatel a přijal přijal přitom více uprchlíků než celá Evropská unie dohromady. Děkuji. Pan Marží. Pane předsedo, já vám děkuji. Chtěl jsem poděkovat eh, za mm, souhrn eh, z naší služební cesty, eh, protože vzhledem k tomu, o jak komplexní situaci v Libanonu a v Jordánsku se jedná, to byla velice složitá mise. Měli jsme hodně nabitý eh, eh, program, abychom eh, zjistili co možná nejvíce. Co se nás týče, tak mohu říci, že jsem v Jordánsku a v Libanonu cestoval s vědomím, že sebou nesou určitou politiku, politiku Evropské unie. Evropská unie je tam reprezentovaná členskými státy a některé členské státy se rozhodli eh, ponechat, eh, nebo tedy si udělat odstup od eh, mm, imigrantů, takže my jsme takto externalizovali tuto práci na je zabezpečení těchto migrantů. A teď je to náklad pro dané státy. A my se věděli, že tyto náklady, které platí Turecko, Jordánsko, Libanon, jsou, jsou vysoké náklady. Eh, mm, tyto země se geograficky nacházejí eh, v sousedství eh, zemí a prostorů, kde je válečná situace, jako je Sýrie, a jsou tedy Blízkém východu a pokud se nepřijeme, aby to mělo velmi negativní dopady na, na, na okolní státy Sýrie, eh, tak bychom měli eh, více eh, jednat, protože Jordánsko a další země se snaží dosáhnout toho, že bude mm, situace vyřešena. My bychom měli mm, usilovat o to, aby bylo dosaženo míru. Za prvé, co se týče Evropské unie, konkrétně pak eh, naši, našich delegací, eh, kterým bych chtěl poděkovat, eh, jak už řekli kolegové, podpora Evropské unie je naprosto nezbytná pro uprchlíky a je zapotřebí je posilovat, protože bez této podpory by nemohli tam na místě žít, nemohli by se plnit jejich základní životní minimální potřeby. Pokud Evropská unie by nebyla schopná humanitárně toto e, řešit, tak bychom museli říci, že mm, Eh, by to mělo negativní následky, ale eh, Evropská unie by měla být přítomná i pomocí nalézt politické eh, řešení diplomatickým způsobem. Co se týče Jordánska, hlavní ponaučení, které jsem si odnesl, je apel Jordánců na to, abychom povýšili náš, naše ekonomické partnerství na politické partnerství. Každý má svou e, úlohu. Jordánsko má velkou úlohu e, historickou e, v budování míru a také politickou e, pro stabilitu celého regionu. Ekonomická stabilita a, mm, je důležitá. A musím říci, že tam e, Evropská unie není příliš přítomná. Jordánsko potřebuje podporu Evropské unie, potřebuje Eh, transfer vědomostní, potřebuje investice eh, tak, aby mohlo docházet k lepší soudržnosti eh, jordánské společnosti, protože právě na tomto všem závisí samotná soudržnost v Jordánsku. V Libanonu musím říci, tam je 6 milionů obyvatel víceméně. Pokud dnes tu máme dva miliony uprchlíků, včetně těch eh, palestinských, eh, tak musíme říci, že v Evropě my se bojíme eh, destabilizace, kterou může způsobit masivní tok uprchlíků. Ale představte si, mít dva miliony uprchlíků ve společnosti, která neměla problémy s růstem měla zhruba 9% eh, růstu, ale nyní má negativní růst. A 20 populace je pod hranicí chudoby. Eh, občanská válka eh, není příliš daleko a libanonští obyvatelé žijí stále ještě ve velice křehké situaci. Oni se snaží eh, jít cestou eh, eh, rozvoje a my bychom to měl mít na paměti, protože je tam velice nebezpečná situace státní Eh, eh, struktura v Libanonu je velice slabá a eh, společenské služby jsou velmi slabé tež. Podíváme-li se na situaci afrických států, podíváme-li se na situaci na Blízkém východě, zejména v těchto státech, tak mám takový dojem, že dochází k jakési afrikanizaci těchto států. A to je nesmírně nebezpečná eh, věc a měli bychom z toho učinit patřičné rozpočtové závěry. Děkuji, Amelia Temaki. Kiitoksia. Se, mikä tuolta matkalta ja erityisesti mieleen on tietysti se, minkä... Děkuji. Po této eh, cestě mě zůstalo eh, v srdci to, co jsme tedy už věděli, eh, ale když to vidíte na vlastní oči, tak je to opravdu zaražející, protože tu je tolik těch uprchlíků, je tam velice silné slunce, horko, nedostatek potravy, nedostatek oblečení, vzdělávání. V podstatě všechny potřeby nejsou patřičně plněny, všeho je nedostatek nedostatek. Chtěla bych tak trochu srovnat, když jsem se mohla zúčastnit například ty cesty do Turecka, a tam jsme naštívili utečenecké tábory. I v nich situace byla velmi zlá. Ale musíme si přiznat, že když srovnáme na základě zkušeností z těchto dvou služebních cest situaci, já tedy nemohu soudit podle ničeho jiného než podle svých služebních cest, ale musím říct, že okolnosti v Jordánsku a Libanonu jsou mnohonásobně horší, než jaká je situace v Turecku. Také jsme od zástupců OSN obdrželi informaci, že eh, dochází k násilí, jsou tam velice závažné problémy a dochází k podobným postojům jako v Evropě. I tam eh, um, obyvatelstvo není eh, příliš ochotno přijmout prhlíky. My kritizujeme ohledně Turecka, že se nezachází u, um, údajně dobře eh, s uprchlíky, ale já na základě zkušeností z obou cest mohu říci, že tato kritika je trochu nadměrná vůči Turecku. Ano, v Turecku jsou problémy, to nebudu spochybňovat ale myslím, že jsme zapomněli, úplně jsme zapomněli na to, jaké problémy jsou konkrétně v Libanonu. Ohledně postoje k uprchlíkům. V podstatě tam je situace stejná jako v Evropě. E, e, příchod uprchlíků e, Libanon nevítá, společnost o to neusiluje, nicméně podporuje. V sousedské politice by EU podle mě měla zhodnotit, Podle nás je v sousedních zemích eh, spousta kritizovatelných věcí, všechno je špatné, zatímco u nás v EU je všechno víceméně v pořádku. A podle mne eh, bychom měli být eh, schopni ocenit pokrok v sousedních státech. Například v Libanonu, a v Turecku, ale i v Jordánsku. Třeba, že tam problémy mají, Musíme přece připustit, že oni uprchlíky přijímají, společnost eh, je podporuje mnohem víc, než my, eh, bohatí obyvatelé Evropy. Dokonce o sobě říkáme, že jsme společnost hodnot jako Evropská unie, ale tady přesně vidíme, eh, v čem spočívá, kde je tato hodnotová společnost. Podíváme-li se na budoucnost a to, jak Evropská unie pomáhá prostřednictvím různých organizací, tak bychom neměli vytvářet žádné zvláštní organizace navíc. My totiž na to nemáme odborné znalosti, proto bychom měli vycházet z institucí OSN, ne z našich dalších institucí. Eh, měli bychom je tedy podpořit a orgány OSN jsou nám kompetentnější, zkušenější, mají mnohem bohatší zkušenosti přímo z praxe. Pokud ale Evropská unie bude mít za to, že vždy musí mít své vlastní struktury a vlastní orgány, tak zaprvé je to časově náročné, je to zapotřebí dlouho eh, připravovat a navíc se stejně musíme v těch v těch prvotních fázích učit z vlastních chyb. Proto si myslím, že bylo mnohem lepší pomáhat prostřednictvím OSN, UNICEFu a dalších organizací, které už tam na místě pracují a poskytují velice cenou pomoc a podporu. Já nevím, zda sama bych dokázala poskytovat takovouto humanitární pomoc v utečeneckých táborech. My mm, musíme si upřímně přiznat, že si ani nedovolím odpovědět na takovou otázku, protože ta práce je velice vyčerpávající. Je velice náročná. A s ohledem na možný další vývoj, který člověk potřebuje mít v práci. A vy vidíte, že je tam trvalý nedostatek všeho, ehm, nevidíte výhled do budoucnosti, perspektivu, všeho je prostě málo. Sami pracovníci eh, řekli, že nevědí, odkud dostanou další zdroje, další podporu. Musí se soustředit na to, aby nějakým způsobem uh, si vytvořili perspektivu do budoucnosti. A já si myslím, že my se od nich opravdu můžeme hodně ponaučit, protože my máme mnohem mohutnější zdroje, na které bychom mohli stavět. A také to ukazuje, že ne všechno je vždy eh, řešitelné eh, penězmi. Ano, peníze jsou, peníze jsou důležité, eh, nicméně nejsou všechno. A já bych chtěla poděkovat předsedovi delegace, všem členům delegace, také sekretariátu a doufám, že i delegace v eh, Amanu a Bejrútu eh, bude slyšet naše poděkování, protože oni odvedli obrovský kus práce na takovýchto služebních cestách. Pokaždé, když jsem se jich účastnila, tak eh, Eh, delegace EU nebyly pokaždé tak ochotné a odborně vybavené a nápomocné jako v tomto konkrétním případě. Takže musím říct, že to byla skutečně cesta, která nám doširoka otevřela oči. A Evropská unie společně eh, s dalšími nám může pomáhat v tom, aby v Syrii byl nastolen mír. Děkuji, pan Fernandez. Ten to teď není, takže slovo má kolegyně, která nebyla přítomna na uh, té delegaci. Je to pan Klesinec. Άκουσα με προσοχή Děkuji, pane předsedo. Sledoval jsem s velkou pozorností, o čem jste informoval o pracovní cestě do Jordánska a Libanonu. Vylíčil jste nám velice přesný obrázek a stejně jako paní kolegyně, která právě vystoupila, byla to druhá řečnice po vašem vystoupení a bylo to opravdu velice pohnuté, když jste zažili, jak se sedmnáctiletí ptali, jak by mohla vypadat jejich budoucnost. Chci říci, že jsem byl v Sýrii před měsícem. Hovoří se stále znovu o Turecku, Libanonu a Jordánsku jako o zemích, které přijali velmi mnoho uprchlíků ze Sýrie, ale snad mohu také něco krátce říci k tomu, co se v Sýrii odehrává. Předřečnice řekla, že tam eh, že Evropská unie nemá vlastně diplomacii a e, systém vztahů. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom mohli řešit e, tento problém přímo u kořenu, protože ta válka má dopady i na Turecko, na Libanon, na Jordánsko. Z toho vznikl tedy další problém. V Sýrii jsem navštívil Damašek a domnívám se, že by z hlediska humanitární pomoci bylo velice dobré, kdyby se Evropská unie angažovala i v pomoci nemocnicím. Viděl jsem tam 13-14 leté děti, které přišly o končetiny a také jsem zažil, že 17 letí leželi na nemocničních lůžkách, ale měli takové bolesti, že se nemohli podívat do očí vlastní matky. E, musel jsem se tam setkat s takovými to hrůznými příklady. A v tomto e, případě máme pocit, že je nutné naléhavě reagovat. Také jsem zažil, že některá místa na seznamu kulturního dědictví UNESCO byla ohrožena. Například Palmíra. Lidé museli opustit své domovy, kláštery a nyní je snaha z těch trosek vybudovat nové místo k životu. Musíme si tedy uvědomit, kde vlastně zuří ta válka a kde vypukla krize. Děkuji. Mohli jsme se sejít se zástupci Evropy v Sýrii a také v Libanonu. Většiny, většina ambasád, nebo tedy všechny, byly eh, zavřené od začátku konfliktu v Sýrii. Jenom Česko si tam ponechalo svoje velvyslanectví otevřené. Humanitární situace v Sýrii je dramatická, o tom není třeba eh, hovořit, docházelo tam k masakrům a hranice jsou zavřené. Takže do Sýrie Eh, nebo ohledně vnitra Syrie můžeme říct, že tam je spousta lidí, kteří nevědí, kam eh, se uchýlit. Humanitární konvoje jsou velice omezené syrským režimem a to mimořádně komplikuje práci v terénu. Což eh, ale neznamená, že bychom neměli trvat na tom, měli bychom tedy hluboce trvat na tom, aby Eh, humanitární konvoje se dostaly k syrské populaci, protože tam je situace skutečně tragická. Pan Bege? Děkuji, pane předsedo, za tuto výslovně zajímavou zprávu, kterou eh, doprovázela také celá řada podnětů, které vyplynuly z těch setkání našich kolegů. A to se také eh, kryje tím či oním způsobem s tím, co jsme vypracovali jako zprávu o návštěvě naší delegace v Turecku. Kolegové řekli velmi mnoho věcí, které eh, byly důležité, ale netřeba je opakovat. Dovolte, abych zareagoval na několik témat, která vyplývají také z toho, Máme-li přemýšlet o našich dalších činnostech z hlediska nároků na rozpočet? Právě tyto země v bezprostředním sousedství Sýrie stojí opravdu před obrovskými výzvami a konec konců musíme uznat, a jedna kolegyně to také řekla, že tyto země dělají více než velká většina členských států Evropské unie z hlediska humanitární pomoci. Měli bychom se zastavit a popřemýšlet, eh, jaké jsou základní hodnoty a eh, zásady eh, Evropské unie které tedy vyplývají eh, z eh, dalšího globálního vývoje. Když se podíváme na to, jak vypadá financování takovýchto opatření, Dosvěděl jsem se, že do podzimu na základě veškerých aktivit eh, do podzimu by tato opatření měla eh, docela dobře fungovat, že uskutečníme to, co jsme přislíbili, ale na základě zkušeností z roku 2015 se musíme připravit již nyní na příští rok. Eh, já si myslím, příprava pro děti a mládež, až tedy skončí eh, eh, školní rok. Eh, Je, jsou tu členské státy, které mají zájem a jde o to, abychom lépe plánovali mezinárodní finanční pomoc. Já uvedu ještě jednou čísla, takzvaný nouzový fond OSN v roce 2014 měl 469 milionů a v roce 2015 eh, eh, to bylo o 50 milionů méně a bylo to v okamžiku, kdy eh, krize vrcholila. Jak to tedy zvládneme, abychom opravdu společně zajistili průběžné plánování a zajištění financí, e, protože e, kromě rozmanitých akcí OSN poskytujeme také e, některé prostředky z evropského rozpočtu. Rád bych tedy věděl, jak smýšlíte o tomto záměru, aby ty přísliby financování nebyly přerušovány abychom v budoucnu, kdy vypukne nějaká krize eh, a museli eh, naléhavě eh, Eh, vystoupit, abychom tedy eh, nestráceli čas. Byl jsem na výboru INTE a hovořili jsme o eh, plánu na rok 2017 a o celém finančním rámci a také otázka těch jednotlivých fondů, fond Madat a nedostatečné financování ze strany členských států. To je stále ještě na nízké úrovni a ty příspěvky se orientují spíše podle rozhodla to, že řekneme, eh, poskytneme minimální eh, příspěvek, abychom byli v řídícím výboru a budeme doufat, že eh, naše národní organizace získá co nejvíce, tak to nemůže být. Také bych chtěl naprosto jasně říci, pokud se situace nezmění, tak já nebudu souhlasit s outsourcováním těchto fondů. A tedy otázka e, toho, těch nouzových fondů a druhá otázka, která se týká nutnosti reagovat ve středně a dlouhodobém horizontu. Země, které se dostaly pod tlak, jako ty, které se navštívily Jordánsko, e, Libanon, e, mají také celou řadu interních problémů. Jak se nám to podaří, aby naše sousedství jsou to tedy státy, které mají obrovské problémy, jak eh, jim eh, na základě svých možností umožníme se stabilizovat. Je to tedy eh, naše rozpočtová politika, ale nejde jenom o finanční prostředky, jde také o otázku, s kterými strategickými, politickými přístupy to budeme řešit, protože jsme na základě eh, partnerských nástrojů nepřispěly k dlouhodobé stabilizaci těchto zemí. A pane předsedo, nyní zažíváme, že máme tedy eh, rozpočet na rok 2017. Eh, témata jsou opravdu komplexní z hlediska uprchlické krize a máme tu, tu tedy ten návrh rozpočtu v komisi eh, přijmeme tento argument, ale také paní Mogherini eh, oznámila, že začátkem června spolu s Francem Timmermansem předloží rozsáhlý návrh, který se bude zaměřovat zejména na podstatné investice určené pro sever Afriky, ale také eh, na sousední státy a budou tam uvedeny také prostředky, které byly, budou přesunuty eh, v otázkách migrace a uprchlické politiky. Eh, paní kolegyně tento eh, návrh vnesla do politické rozpravy již v parlamentu. Nevíme, jak jakou eh, flexibilitu komise projeví, ale to je eh, vlastně již dech beroucí a nutné, když paní Mogherini oznámí, že začátkem eh, června nebude se čekat na Brexit, to je tedy důležité předložit tyto návrhy, aby posléze, alespoň doufejme, Evropská rada na samitu 28. června přijala tyto plány. Dostáváme se opět do staré situace. Legislativa Evropské Evropské rady. Já jsem to kdysi řekl a je na čase, abychom je nepohnali před Evropský soudní dvůr při veškerých sympatích vůči eh, premiérům a jednotlivým osobám eh, tak si eh, rada osobuje permanentně kompetence rozhodovat. To bychom a my parlament mohli klidně zavřít a jít domů. Jde tedy o otázku, zda chceme něco takového dopustit a zda nechceme ještě do 20. června e, ukázat, že je nutné, aby se e, vedla přípravná jednání mezi komisí a radou a, bude tedy parlament stát u cesty, anebo je tu možnost, abychom využili toho našeho jednání a přijali postoj k těmto otázkám, protože jinak se zase dostaneme do situace jako při jiných otázkách, že eh, eh, rozhodne rada a my budeme jenom takovým pomocníkem při realizaci. Měli bychom popřemýšlet o tom, do jaké míry eh, se postavíme k těmto úvahám komise, abychom posílili také eh, pozici Evropského parlamentu při zasedání eh, evropských šéfů. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Odpoledne se budeme zabývat pozměňovacími návrhy eh, k textu kolegy Olbricha. Já si myslím, že hlasovat se bude koncem června. Teď tedy skutečné téma. Paní Nirjeda. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří eh, na to misi se vydali, poněvadž eh, skutečně je nutné, abychom se představili, eh, tedy přesvědčili o situaci přímo na místě, jinak jsme tomu velmi vzdáleni. Já souhlasím s tím, co řekli předřečníci, zejména o vzdělávání a školství. E, je třeba zajistit, e, aby tam byly možnosti se vzdělávat, chodit do školy, poněvadž e, je také boj proti chudobě. A pokud se týče řešení konfliktu, tak já myslím, že bychom skutečně měli se začít zabývat otázkou, jak vlastně eh, z této situace ven, jinak eh, to bude pokračovat eh, pořád dál. Čili potřebujeme dlouhodobou strategii a potřebujeme si ujasnit, jak využít těch prostředků, které máme. Zatím tedy chci jenom poděkovat kolegům za prezentaci. Děkuji, já jsem hovořila o účastnicích a zapomněl jsem tam na některé, takže se omlouvám, protože kolega tam také byl na misi. Děkuji vám za to, jak jste eh, přispěli k této diskuzi o naší služební cestě. Děkuji všem za vaši účast na služební cestě, protože všichni chápeme také, jak je tam ta situace složitá, závažná. A my tedy mm, budeme mít připravenou zprávu se to služební cesty, ta bude předložena na velice blízkém dalším zasedání. Já jsem už něco e, sepsal včera večer, abych e, na to nezapomněl jak eh, říkal pan Gardia Zabal a další, je tu spousta věcí, které je zapotřebí ještě přidat k tomu, co jsem eh, zatím tedy eh, napsal já. Vypracujeme tedy takovýto zápis z naší služební cesty, zaměřené na to, abychom Um, abychom dosáhli významného výsledku i společně s, eh, v našem víceletém finančním rámci jsme snížili prostředky na rok 2014-15 pro um, migraci a tak dále. Takže to bylo 2013 a 2011, které jsme znali eh, předtím, nicméně jsme neznali to, co bude následovat, to, co bude v budoucnosti. A nyní vidíme, že ta krize mm, nevypadá, že by se chtěla nějak brzy zastavit. A z lidského hlediska, e, pokud e, se chceme stotožnit e, s našimi hodnotami, tak musíme podle toho také v Evropské unii postupovat. My jsme také chtěli ověřit to, co říkala paní Mogherini, a ona 10. května eh, řekla v parlamentu mm, ve Štrasburku, že e, pokud Evropská unie poskytuje finanční prostředky, hned se musí proměnit e, ve financovaný e, projekt. A my jsme to viděli přímo na místě. Viděli jsme tedy, jak vypadá náš víceletý finanční rámec. 80 prostředků se vrací členským státům, protože se jedná například o zemědělství, Ehm, o soudržnost a tyto peníze potom nejsou k dispozici v situaci, kdy se setkáme s krizí jako e, nyní. A všichni e, uprchlíci e, říkali, že se chtějí vrátit domů, jenže to nešlo, protože mají stále ještě válku v Sýrii. Dokud tam nebude mír, tak se tam obtížně mohou vracet. Ehm, na cestě zpátky do Amanu jsme byli zastaveni v což je u Amánu, a tam byla taková skupina, která šla do pátého patra jedné budovy, to je, to je 90 schodů. Takže v pátém patře žila syrská rodina se sedmi dospělými dětmi. Z nich šest je fyzicky postižených, jeden z nich paraplegik a otec té rodiny mm, byl skutečně velice um, mm, tam promluvil velice silně, říká, co dělá Evropská unie uh, proti tomu, aby docházelo uh, k takovémuto mm, masakru, jak se Evropa skutečně Eh, účastní politického řešení. Ano, eh, Amerika tu má svou úlohu, svou roli hraje také pan Putin, Irán, eh, země hm, zálivu. Ale co dělá Evropa? V 21. století ohledně humanitárních aspektů můžeme říct, ano, Evropa se vyjadřuje, ale možná by se Evropa v 21. století měla využi- eh, vyjadřovat i na politickém poli. Já doufám, že každý z nás se takovýchto diskuzí bude eh, účastnit. Samozřejmě čekáme na to, že eh, rada bude jednat podle svých ustanovení a že Evropský parlament v tom případě nebude jen nějakým notářem, který bude podepisovat to, co se myslí jinde. Takže vám všem děkuji za tuto eh, diskuzi, děkuji vám za mm, eh, práci v té delegaci a také za vaše příspěvky. A především děkuji sekretariátu našeho výboru, eh, který doposud na tomto tématu pracoval a ještě navíc tedy vypracuje onu zprávu. A nyní se můžeme mm, věnovat našemu opravnému rozpočtu číslo 2 2016. Jedná se o zapsání přebytku z rozpočtového roku 2015. Spravodajem je Jose Manuel Fernández, ale dnes ráno to s námi být nemůže a proto svěřil mě tento úkol, který určitým způsobem eh, mě Eh, děsí, protože mám takto suplovat našeho eh, všeobecného zpravodaje pro rozpočet. Jedná se tedy o klasický opravný jarní rozpočet. Protože to bývá vždy návrh rozpočtu pro další rok. Na to si ještě ale počkáme, protože komise chce ještě zpřesnit své eh, předpoklady do budoucnosti, zejména ohledně migrantů takže počkáme si nejspíše do konce června. Abychom měli tedy eh, nové výhledy, letní výhledy, několi jarní výhledy. To, co vidíme tedy z provizorního textu na základě roku 2015, 31. března 2016, Evropská komise navrhuje eh, připojit zapsání přebytku z rozpočtu roku 2015 1,3 miliardy eur což by způsobilo snížení eh, národního příspěvku do rozpočtu, což je velice příznivé tedy pro národní rozpočty, ale nemá to žádný dopad na rozpočet Evropské unie jako takový. V tomto stádiu bych chtěl vybídnout pana Sema Prexu, který je generálním ředitelem Eh, generálního ředitele Síbač na komisi, aby nám o tom řekl něco více ohledně tedy opravného rozpočtu číslo 2. A následně budu hovořit o tom, co navrhuje pan Fernandez, náš zpravodaj. Euh, Jak jste řekl, Toto je zcela klasický opravný rozpočet podle finančního nařízení článku 18. A vždy eh, je třeba zatím zabývat do 15 dnů po předložení eh, provizorních účtů koncem března. Přebytek který se zde vyskytuje, je třeba eh, zapsat do rozpočtu a to je v souladu s metodikou podle eh, nařízení o vlastních zdrojích. Memorandum o návrhu rozpočtu eh, popisuje metodiku rozpočtu a také popisuje původ tohoto přebytku. Pokud se týče vysvětlujícího memoranda, tak zde se vychází z rozdílu mezi výdaji a příjmy, e, přičemž se zde zapracovávají e, výplaty e, v průběhu roku 2015 a porovnávají se s příjmy za ten týž rok. Poté se zohledňuje eh, zrušení přidělených prostředků převedených z roku 14 do roku 15, čili eh, Toto je třeba eh, zapracovat, pokud tyto převody nebyly plně využity a dále se zde zohledňují přidělené prostředky v rozpočtu 2015 převedené do roku 16, poněvadž ty eh, zůstávají v účetnictví a umožňují eh, dokončení implementace v souladu s podmínky, s podmínkami podle finančního nařízení. Výsledkem této výpočetní metody je, výsledek, je tedy přebytek 1,3 miliardy, přičemž téměř tři čtvrtiny Eh, mají původ eh, na straně příjmu a eh, ta zbývající třetina, nebo tak to je částečně příjem z pokut, to je po opravném rozpočtu v roce 2015 ke konci roku a další část je nedostatečné plnění výdajové stránky. A to reflektuje druhá tabulka vysvětlujícího memoranda eh, k opravnému rozpočtu. Většina toho přebytku na straně příjmů se týká vlastních zdrojů. A ty trační eh, vzory, eh, tedy zdroje to je VAT a podíl na eh, čisté domácím důchodu. A to je počítáno k okamžiku výběru těchto zdrojů. Eh, ty přicházejí tedy to eh, pravidelně, třeba s podíl na v důchodu členských zemích, tak to je vždycky na měsíčním základě. Eh, každá země platí dle vlastní měny a poté se to přepočítává na eura k příslušnému datu. Existují ještě určité rozdíly oproti původním eh, odhadům výběru a pak máme tedy výsledek eh, rozdíl mezi původními odhady a skutečností koncem roku. Eh, dále zde vstupuje každoroční britský rabát. To se vždy dělá eh, po pěti letech nebo v pěti leté periodě a opět se zde uplatňuje ještě Eh, vliv směrných kurzů. Čili tři čtvrtiny eh, z těchto eh, přebytků je na straně příjmů a zhruba 118, 180 no, milionů je ze skutečných rozdílů oproti předpokládaným a skutečným příjemům. Dále tady hovoříme o 117 milionech eh, nesplněných výdajů, více než polovina se týká administrativních výdajů eh, jiných institucí než je komise. A abychom to dali do kontextu, 92 eh, milionů je to u komise a u jiných institucí 94 miliony. V rozpočtu ten rozpočet je eh, ovšem v komise zhruba 37 násobný oproti ostatním institucím, čili tolik stručné vysvětlení. Finanční nařízení předpokládá, že eh, tento eh, opravný rozpočet se může zabývat pouze předbytkem, něčím jiným. A co se týče stanoviska zpravodaje, tak tady eh, vítám obsažená doporučení a komise se bude také eh, řídit eh, obsahem dohody s radou a budeme se snažit vypracovat ten opravný rozpočet co nejrychleji a předpokládáme, že dynamika tohoto opravného rozpočtu bude stejná jako v loňském roce. Čili myslím, že to také potom vplyne do návrhu rozpočtu na rok 17. Děkuji vám. Děkuji vám, pane řediteli Prezoč, za vaše vysvětlení. Vy jste tímto nám zkazil celé překvapení. Ne. A teď eh, o tom můžeme hovořit. Eh, pan Fernandez totiž navrhoval, abychom tento návrh opravného rozpočtu eh, přijali. Opakuje, že členské státy by měly opětovně využít této situace 1,3 miliard eur k tomu, aby své závazky ctili a přispívali do fondů, jako je Fond pro Afriku, Turecko, aby se dalo čelit takto eh, krizi eh, s uprchlíky, o níž jsme hovořili i ohledně Libanonu a Jordánska. Ohledně hrubého eh, národního důchodu můžeme říci, že veškerý přebytek by mohl být využit na základě nedostatečného využití eh, prostředků na eh, závazky či platby a to tak, abychom mohli čelit našim závazkům ve víceletém finančním eh, rámci. Když totiž rozdělíme tyto prostředky tak těmto členským státům, tak se může stát, že budeme mít provizorní dokument Evropa která má být symbolem ctnosti a poctivosti účtů, by s tím mohla mít eh, potíž, tak to by uvolnila tady prostředky přebytečné ve prospěch členských států. A přitom ty účty, které máme, ještě nejsou eh, schválené účetním dvorem. A na to bychom tedy měli eh, počkat. Toto jsou tedy myšlenky, které mi předložil k prezentaci eh, pan generální zpravodaj a eh, teď se vás ptám, kdo chce promluvit. Nikdo si nepřeje zasáhnout do diskuze. Eh, to tedy znamená, že ta zpráva pana Prezi byla přesvědčivá. My můžeme říci, že Pozitivní je ono těch 180 milionů, otázka týkající se e, kurzovních e, rozdílů. Může takto docházet e, ke vzniku přebytku. Můžete nám o tom něco říci? Pane předsedo, ano, no to souvisí v podstatě s kurzovním rozdílem u národních příspěvků, tehdy, když je národní příspěvek každoměsíčně vybírán. Eh, je tedy chápan jako zdroj z HND, stanovený na základě směného kurzu, posledního směného kurzu, tak jak je v návrhu rozpočtu započten. A následně tedy jsou vybírány tyto částky ze zemí EU, které nejsou členy eurozóny. A pak, eh, když je tedy takto konvert, konvertována měna do eur každoměsíčně, může dojít k pohybu, který je buď pozitivní nebo negativní na, na základě toho, jak se tedy mění eh, vzájemný poměr eh, eura a eh, měn jednotlivých členských států EU, které nemají euro. Tentokrát nám vzniklo pozitivní saldo. Takže euro zni- eh, narostla hodnota? No to záleží eh, na pohledu, eh, ze které měny do eura převádíte. Komentář na mikrofon. Je více měn, které se používají v Evropské unii mimo eurozónu, takže když to počítáme na základě té metody, kterou jsem popsal. A dochází tedy k tomu přepočítání eh, britské slevy, kterou pokaždé je zapotřebí dopočítat na základě předchozích čtyř let. Tak když eh, sečteme všechny tyto údaje, mm, tak eh, tak vidíme, že tu 180 milionů, eh, které nám přebyly díky tomuto kurzovnímu rozdílu. Děkuji. To je tedy k opravnému rozpočtu číslo 2. Mohu vám sdělit, že konečná zpráva bude hlasována 15. nebo 16. června. 15. 16. června budeme tedy hlasovat v našem výboru. A 6. července se tento návrh dostane na plenární zasedání. 26. května to je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. V 18 hodin. Nyní předám slovo naší kolegyni našemu kolegovi, panu Negreskovi, který bude hovořit o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o žádost Enon Machinery. Děkuji. Uh, donc, uh, dans ce rapport, il s'agit V této zprávě se jedná o žádost 1,8 eh, milionů eur, eh, žádost předloženou Belgii. Jedná se o problém zva Lonska. 88 zaměstnanců bylo propuštěno podnikem v oblasti eh, automobilového průmyslu. Jedná se eh, tedy o eh, mnoho eh, lidí, z nich jsou mnozí mladí a nemají na to patřičnou kvalifikaci, aby mohli najít další místo, proto je zapotřebí jim pomoci s rekvalifikací a také pomoci podniku. Jedná se celkově o 3 miliony eur, které budou potřebovat a e, Belgie tedy žádá, ANO žádá o 1,8 milionu, což je o trochu víc než polovina, e, kterou potřebují na celý tento projekt. E, jedná se o věc z roku 2015. Jde o to, aby byly využiti tedy zaměstnanci z bývalého podniku Caterpillar jak už to bylo popsáno eh, v textu o tom projektu, došlo ke ztrátě pracovních míst v důsledku ztráty ehm, eh, konkurenceschopnosti eh, v rámci globalizace. Tento projekt tedy je Eh, lokalizován ve, eh, v oblasti, v regionu, který už eh, byl silně postižen podobnými ekonomickými problémy. Už více než tisíc pracovníků tam ztratilo pracovní místo a proto region Eno žádá o podporu z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Merci, cher collègue. Děkuji, vážený pane kolego, za vaše stanovisko. Máte k tomu někdo nějaké připomínky? Pan Plano, ano. Ověřili jsme, že se jedná v tomto případě o dodatečnou podporu eh, po eh, vnitrostátní podpoře, která už bude poskytnuta, je vyjednána. Ano, to je obvyklý problém. Podle toho, co nám bylo dáno komisí, tento eh, projekt respektuje podmínky pro žádost o prostředky z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, takže ten projekt spolufinancuje belgický stát a na základě toho, co jsme eh, dostali jako informace, tak už někdy v polovině května měli něco dostat, ale nemáme ještě zprávy z komise. Možná z komise bychom se mohli zvědět něco více. Ehm, toto je prostředek pro členské státy, jak eh, rekuperovat eh, finanční prostředky. Pane Prezo, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o podmínky eh, připustitelnosti té žádosti. Tedy jde o to, aby Evropská unie nenahrazovala vnitrostátní eh, orgány, vnitrostátní eh, rozpočet, který má eh, pomoci v takovéto případě, ale má být dodatkem k takovéto vnitrostátní činnosti. Ano. Děkuji za tuto odpověď která ovšem nevylučuje další dotazy, protože tento mechanismus vzbuzuje určité nejasnosti. Eh, tak, přes, můžete předkládat pozměňovací návrhy do 2. Eh, června 12 hodin. 15. června budeme hlasovat, neboli výbor EMPL bude hlasovat 15. Hm, června. My pak budeme přijímat eh, zprávu a 23. června eh, přijde tento text na plenární zasedání. Mezi námi je kolega Tranževský, který je předsedou běloruské delegace a musí ve 12.30 odjet. E, trochu nám trochu teď máme mm, mm, potíže, protože se jedná Eh, o to, že bychom chtěli hovořit o investičních projektech mimo Unii, jako zejména pokud je o Bělorusko. A máme tu ještě zprávu, eh, nebo tedy stanovisko paní Claire Moody. Tak eh, já bych to klidně udělal odpoledne. Můžeme případně prodloužit naše zasedání, ale děkuji vám za porozumění. Nyní se tedy budeme zabývat eh, eh, rozhodnutím komise, eh, díky kterému Bělorusko může využívat finanční prostředky. Jedná se o rozhodnutí, kterým se poskytuje za roka Evropská unie za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii. Vyzvali jsme jednotlivé aktéry Pan Droževský, který je předsedou delegace, je přítomen. Je to předseda delegace pro e, vztahy s Běloruskem, já mu za to děkuji. V sále také máme Lorenz Meredit, ředitele pro východní partnerství, východní sousedství a pro politiky rozšíření a vedoucí oddělení koordinace pro spolupráci s Evropskou investiční bankou a zástupce ekonomického finančního ředitelství Ivan Šobel, což je šéf divize pro vnější činnost a jeho tým zabývající se bělorusky, Běloruskem a pan Sachs a další. Předám slovo našemu stálemu zpravodaji pro EIB a to je paní Kartia Zabal. Pero yo creo que más interesante que escucharme a mí en este caso es... Děkuji, pane předsedo, ale na místo, co byste mi naslouchali, by bylo dobré, kdyby se dostali ke slovu ti, kteří se k nám dnes připojili. Chtěla bych jenom říci, že komise zaslala tento návrh a frakce EFDD vyslovila své pochybnosti k tomu. A Předložili jsme k těmto aktům přenesené pravomoci výhrady. Koordinátoři navrhují prodloužit lhůtu a proto se také dnes dostavili naši hosté. Když hovoříme na toto téma, jde také o to, z jakého pohledu se na věc díváme. Jistě mohou tu být některé pochybnosti o demokracii, za vládne v zemi, pochybnosti o institucích, jak fungují a tak dále. Ale zase na druhé straně, když se neposkytne podpora, tak je to v neprospěch obyvatel té země. Nebudou projekty rozvojové pomoci. Jistě můžeme mít pochybnosti k činnosti činnosti vlády, ale konec konců jde pro, o to, abychom podpořili občany, protože eh, ty nejvíce trpí tou situací eh, v zemi eh, obdržíme informace, vyslechneme si zástupce komise, delegaci a potom přijmeme to správné rozhodnutí. Požádáme tedy pana předsedu delegace, pana Žujského, aby nám sdělil své stanovisko. Pane předsedající, Pane předsedo, dámy a pánové, především bych chtěl poděkovat za pozvání a za to, že si chcete vysehnout eh, mé stanovisko. Nebude to příliš dlouhé, ale se stává ze tří prvků. Za prvé, domnívám se, že dokument, ke kterému vytváříme eh, stanovisko, to znamená rozhodnutí komise z eh, dubna 16. roku, je napsaná dobře, situace v Bělorusku je dobře popsaná a e, jsou tedy důvody e, pro e, toto rozhodnutí zde popsány, ale jsou zde také dokumenty, jsou zde i argumenty, které mohou otvůrcům akcí, řekněme, posloužit jako protiargument. Proto si myslím, že celý tento dokument je opravdu vyvážený, dobře sepsaný a obsahuje všechny elementy, které jsou podstatné. Druhá věc, samozřejmě jsem nejen pro spolupráci s Běloruskem, pomoci, eh, také infrastrukturní, ale také eh, jsem proto, abychom v každé etapě komunikovali a spolupracovali s Běloruskem eh, tak, jak je popsáno Eh, v tomto dokumentu. Jsou zde nejméně čtyři takové situace. Za prvé, eh, Evropský parlament je už eh, opakovaně upozorňoval na to, jak je důležité, aby se zlepšila v oblasti lidských práv v Bělorusku, právo shromažďovací, postup registrování kandidátů do voleb a také respektování eh, mediálních standardů práce novinářů. A musím říct, že na posledních pět měsíců v tomto směru eh, nedává příliš dobrý obrázek. Bylo eh, přiměto mnoho rozhodnutí, mnoho příkazů a zákazů. V blízké době zasadne také soud ke ve věci pana Šuškeviče a jeho účasti na nelegálním shromáždění. Čili jinými slovy jde o šikanu nezávislých organizací, eh, no, novinářů, opozičních skupin a stran. Eh, je toho prostě příliš mnoho na to, abychom to mohli tolerovat. Na druhé straně, a to je druhý bod, nechci eh, také podtrhnout, že mé pobyty v Bělorusku ukazují, že běloruská společnost si cení evropského angažma, finanční pomoci a také realizace infrastrukturních projektů financovaných z evropských prostředků. Tyto investice jsou pravidla označeny, tak aby bylo vidět, odkud pocházejí prostředky, ale důležité je zejména toto. Nejlépe utracené jsou ty prostředky, které se dostávají E, územním samozprávám. Obecně e, tam se e, tyto prostředky vynakládají lepším způsobem než jinde. Za třetí, domnívám se, že rozhodnutí z poslední doby jsou špatně časově koordinovány. Ať už se týká stanovování podmínek ze strany evropských organizací, světových organizací, nenaplňování očekávání, ale zároveň, a zcela nezávisle na tom, se rozhoduje například o omezení sankcí, případně aktivizace finanční garance pro evropské projekty. Já si myslím, že by bylo lépe, kdyby tato rozhodování bylo v čase lépe eh, koordinováno aby se opravdu eh, pomohlo zlepšování situace na, eh, tedy v Bělorusku. Eh, je to zejména tedy ten bolonický proces, to je důležité pro mladé lidi, dále zlepšení v situaci fitosanitární, zlepšení vizového, vízového režimu. Po prezidentských volbách v loňském roce se hodně přemýšlelo o eh, volebních procesech a eh, běloruská vláda se tím příliš nezabývá, přičemž eh, musím připomenout, že v letos v září proběhnou parlamentní volby a chtěli bychom, aby v těchto parlamentních volbách byla zastoupena opozice, aby se také dostala do parlamentu. Připomínám, že Evropský parlament e, v současné době neuznává parlament běloruský. Takže změna rozhodnutí v této věci e, musí odrážet postup v realizace e, těch závazků, na které pozorňujeme. Také chceme memorandum ke trestu smrti. To je prvek, který se tady neustále dokola objevuje trest smrti se v Bělorusku uplatňuje a ačkoliv naše očekávání eh, nejsou eh, z hlediska běloruské opozice nejdůležitější, tak z evropského hlediska to důležité je. No a závěrem ještě já jsem eh, zastáncem tomu, aby se, toho, aby se lépe vynakládaly evropské prostředky Bělorusku. Domnívám se, že tady sice nedošlo chybám, ale jednotlivá rozhodnutí, jak vynakládat tyto prostředky, eh, nepodléhají dostatečné kontrole a někdy byly prostředky eh, vynaloženy ne v souladu s intencemi Evropského parlamentu. To není nějak eh, moc závažné, ale chtěl jsem tady zmínit všechny podstatné prvky, které musíme v tomto rozhodnutí vzít úvahu. Ještě jednou, já jsem pro takovéto rozhodnutí, ale je třeba lepší časové koordinace a na lepší návaznosti na naše očekávání a musí také vést ke zlepšení situace přímo v Bělorusku. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, že jste nám to takto vysvětlil. E, takto jsme ale dostali také spoustu argumentů k odpovědi, které nemusí být pozitivní. Loran Smrdit e, nám k tomu chce také něco poskytnout. Děkuji vám, pane předsedo. Euh, Já jsem předseda eh, pro východní sousedství. Děkuji mnohokrát eh, za pozvání na dnešní zasedání. Euh. Děkuji. Já se domnívám, že to je velice důležitý okamžik v procesu vztahů mezi EU a Běloruskem. A toto setkání bylo velice dobře připraveno. Pokud mohu, pane předsedo, rád bych vás stručně seznámil s několika kolegy, kteří se také zúčastnili z generálního ředitelství, které se zabývají přípravou aktu v přenesené pravomoci a potom také tu máme eh, vedoucího oddělení SVČ a jakož to e, zástupce komise bych chtěl říct několik slov na vysvětlenou. A budu samozřejmě velice rád, pokud budete mít nějaké otázky, abychom se spolu s kolegy e, pokusili objasnit kontext. Tedy v prvé řadě zastává Evropská unie politiku kritické angažovanosti v Bělorusku, jež nějakou dobu, vlastně to bylo několik let, kdy jsme se zaměřovali na kritické aspekty spíše než na angažovanost. A já bych řekl, že v několika uplynulých letech to byla obezřetně vyvážená politika, která podle našeho názoru vyústila ve zlepšení situace v Bělorusku. A já jsem řekl, opatrně zlepšila, protože e, v tomto rozhodnutí netvrdíme, že je tam situace jako v ostatních východních zemích, jako je Moldavsko nebo Ukrajina, ale je tu takový relativní proces, který je důležitý a rada vydala celou řadu eh, rozhodnutí eh, v roce 2011, 2012 a spolu s komisí a s SVČ eh, v uplynulých čtyřech nebo pěti letech sledovali situaci velice důsledně a na základě původních rozhodnutí Bělorusko tedy v roce 2014 nebylo začleněno a potom e, došlo ke změně podmínek a to je důležité a proto e, rada přišla tedy e, s návrhem tohoto rozhodnutí. A já bych asi opakoval to, co řekly členské státy i vy, že jde zejména o občany Běloruska, Představme si, že eh, bychom hovořili o ekonomickém přínosu a všichni bychom se jistě eh, dohodli, že když budeme eh, sledovat a zachovávat politiku kritického vyjadřování, tak nezaznamenáváme žádné zlepšení životních podmínek obyvatel. My se zabýváme zejména ekonomickou sférou. A vy jste právem řekli, že nám to umožní jednat, přistoupit k důležitému kroku, který by mohl zlepšit život eh, běžných občanů v eh, Bělorusku. Pokud se tedy vrátíme k lednu 2015, kdy Rada stanovila 29 eh, opatření, které by mělo přijmout Bělorusko, tak to byl takový možný krok před, když jsme potom přišli s návrhem, že by se měla situace zlepšit. Není to ukvapené rozhodnutí, které jsme vypracovali v květnu tohoto roku v důsledku radikální změny. Ne, to byl eh, důkladně sledovaný proces a v loňském roce v srpnu došlo k propuštění politických vězňů eh, což eh, se nestalo celou řadu let. A potom v únoru rad vláda eh, zrušila celou řadu restriktivních opatření, nejenom tedy eh, restriktivních opatření. A proto komise a SVČ to pokládali za důležitý spouštěcí moment. Rada a členské státy sdílely ten názor, že došlo ke zlepšení a to se tedy odrazilo v těch závěrech a vedlo to ke skutečnosti, že generální sekretar SVČ přesvědčil koordinační skupinu před několika týdny, svolal tuto skupinu a to byl důležitý krok, kdy jsme vlastně vedli širší dialog s kolegy z Běloruska. To je eh, příležitost se setkat s a e, řešit to skuteční témata. Jistě ta připomínka trestu smrti byla velice důležitá, o tom se také diskutovalo, je to důležitý krok, ale není to postačující, protože dochází ještě k politování hodním případům odsouzení v nedávné době a ještě jednou, ta opatření, která byla předložena, se týkají ekonomické sféry a my věříme, je to součást naše širší politiky východního partnerství, že se musíme zaměřit na instituce a posílit svůj dopad přímo v terénu, abychom dosáhli značného rozdílu v životních podmínkách eh, lidí. Budeme mít větší dopad, když budeme spolupracovat s našimi eh, partnery, jako s investiční bankou. Proto tedy tento předložený návrh. Já jsem eh, doprovodil místo předsedu Evropské investiční banky při pracovní cestě do Běloruska. Měli jsme eh, celou řadu výměn názorů s protějšky v Bělorusku, abychom zajistili, aby se aby přijali ty podmínky ještě předtím, než eh, bude předložen takovýto návrh. A my se domníváme, že došlo ke značnému zlepšení v několika minulých letech od eh, eh, okamžiku vydání dokumentu, kdy Bělorusko nebylo označeno za způsobilé 15. února byla tedy společná mise do Minsku a byl předložen ten návrh a my věříme, že bude eh, přínosem pro obyvatele Běloruska, když, budeme, když budou v budoucnu užijí spolupracovat s EIB politika kritické angažovanosti zůstává klíčovou oblastí a také těch 29 opatření a zachovali jsme tedy kritický přístup e, k této oblasti a to je velice důležitý krok dialogu lidských právech který se eh, poprvé po dlouhé době za dva nebo tři týdny, tedy v červnu, bude konat v Minsku. To ukazuje, že spolu s SVČ eh, velice eh, důkladně sledujeme situaci bylo mi potěšením, že jsem se eh, mohl s vámi setkat a doufám, že jsem se vyjádřil k těm hlavním tématům. Pokud vás eh, zajímá nějaká specifická otázka, tak se to pokusím vyjasnit. Děkuji a nyní dávám slovo panu Kejpe bych eh, se mohl ještě vyjádřit k tomu politickému hodnocení jak o tom hovořil kolega z generálního ředitelství, co se týče základních podmínek, eh, jak mm, investiční eh, eh, instituce jako EIB vystupují vůči Bělorusku. Je to tedy celá řada zemí, které mají růstou míru hospodářského vývoje a to je přesně ta situace. Je třeba podpořit jak ekonomický e, vývoj a sledovat to zlepšení, které bylo viditelné v uplynulých letech. Když jsme šli do Minsku, tak jsme se setkali s tím, že tam hlavní e, finanční instituce již e, působí VDID a investiční banka a Zaměřili jsme se na eh, sektor eh, malých a středně velkých podniků, do jisté míry také na eh, místní obecní úřady. To jsou ty instituce, které mohou podpořit další zlepšení politické situace v Bělorusku. E, budeme očekávat, že se e IB a Světová banka budou zaměřovat na své partnery, na malé a střední podniky a místní správní orgány do té míry, tedy e, rozšíříme ten externí mandát IB protože je to velice užitečná práce, které se doposud zhostila v Bělorusku. Děkuji. Děkuji a nyní dám eh, slovo našim kolegům z výboru, Claire Mody. Tak eh, já bych navázala na to, co kolegové eh, řekli už dříve. Eh, ano, k určitému zlepšení tam eh, možná došlo, ale eh, nejenom ke zlepšení. V jiných oblastech došlo k určitému zhoršení situace. Čili je třeba, abychom se dívali na jednu i druhou stranu věci. Druhé varování, ty pojistky, které tady máme. Ano, my hovoříme o malých a středních podnicích, o společnosti. Jaké pojistky zde máme pro to, aby to nebyly skutečně političtí aktéři? A e, další otázka na časování. Říkáte, že v září budou volby. A já se tady ptám, proč se tím zabýváme teď a ne o něco později. Předseda bez mikrofonu. Monsieur président, vouliez intervenir? Eh, teď ještě pan předseda delegace pro Bělorusko. Děkuji vám za na to poslední myšlenku. Já jsem vlastně chtěl upozornit na to, jak důležitá je lepší korelace mezi rozhodnutími i jejich časovém plnění a e, také s výsledky, e, jak je vidíme v Bělorusku. Já se domnívám, že parlamentní e, výbory budou sehrávat klíčovou roli v září. Za prvé máme zde podmínky. Jednak to, aby se mohli účastnit vole všichni ti, kteří chtějí. S tím je velký problém. Druhá věc je předvolební kampaň. To znamená, aby se do médií dostali také ti, kteří eh, myslí jinak než Lukašenko. A další, třetí věc, eh, to je transparentnost eh, volebních postupů. Já se zhoduji s stanoviskem, že tam, kde prostředky dáváme místním samozprávám a malým ekonomickým subjektům, tam je to vynakládáváno, dobře. Pokud se týče ovšem o státní administrativu, vládu, tak eh, tady je třeba, abychom věděli více o tom, k čemu se ty prostředky používají. A to nejde jenom o půjčky, ale také o další akty financované Evropou za poslední pět nebo deset, sedm let. K určitému pokroku tady máme, ano, je to dostatečný postup? Ne, není. Čili je třeba, abychom lépe vyvíjeli tlak a to koordinovaněji v čase. Prostě proto, že to zajímá jak příjemce, tak také obecně společenst, eh, běloruskou společnost. Čili já jsem pro toto rozhodnutí, já jsem pro kritické uvažování, ale jak říkám, je třeba, abychom eh, se usí lépe dávkovali v čase a vyvíjeli také větší tlak a také se zabývali eh, těmi efekty. Děkuji vám. Nyní pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, i všem ostatním. Eh, chtěl bych se připojit zejména k paní Moody, která hovořila přede mnou. Zejména v souvislosti s tím eh, monitoringem. Já myslím, že tady bychom měli mít jakýsi takový seznam problémů, a eh, samozřejmě vždycky je zde určitý prostor pro interpretaci toho, jestli dochází nebo dochází ke zlepšení. Ale problémy prostě mají určitou podobu a pak je tady otázka, jak si představujeme e, další vývoj. Jinak, e, pokud se za dva roky ohledneme, tak asi budeme těžko se rozhodovat, jestli e, jsme vynaložili prostředky správně nebo ne. Čili je třeba si vyjasnit, v čem jsou problémy, čeho chceme dosáhnout a pak budeme mít eh, tedy jasné parametry pro hodnocení účinnosti eh, toho, co chceme dosáhnout. Ano, děkuji. Ještě někdo? Ano, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já už jsem tady byl přestaven. Já jsem hovořil po panu Papise, ale možná, že bych eh, mohl teď eh, odpovědět na některé ty eh, výzvy, které tady zazněly. Především chci zúraznit, že skutečně došlo k viditelnému pokroku od počátku roku 2014. Samozřejmě nám šlo o to, abychom zajistili propuštění politických vězňů. No, my jsme tady na různých partnerských eh, fórech eh, zaznamenali aktivnější účastnost, účast eh, Běloruska, například readmisní dohoda, usnadnění vízového režimu nebo partnerství pro mobilitu, které již brzy bude mít konečnou podobu. Také jsme vstoupili do koordinační skupiny a předtím proběhla řada setkání eh, s běloruskou stranou, kde jsme vysvětlovali evropské právo. Čili tady určitý pokrok je a koordinace eh, skutečně eh, byla velice důležitá. Poprvé jsme zasedali den a půl a za účasti Eh, občanské společnosti jsme debatovali o všech oblastech naší spolupráce. A já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se k tomu vrátili eh, v listopadu, kde máme naplánovanou další schůzi. Eh, Bělorusko se nabídlo jako hostitel mírových rozhovorů pro východní Ukrajinu je třeba říci, že Bělorusko zde sehrávalo velmi konstruktivní roli, s tím se příliš nepočítalo, že to tak bude. A pokud se týče situace v oblasti lidských práv, pan předseda má právu, pravdu, my eh, skutečně eh, máme určité oblast, eh, obavy, máme zde zmínku jednání z února 2016, k tomu patří také trest smrti a nedostatečný pokrok, pokud se týče volební reform. Eh, také eh, vnímáme, že v Bělorusku nadále pochází eh, k porušování lidských práv. Na druhé straně ovšem se snaží Bělorusko v mnohých oblastech, v oblasti lidských práv angažovat. Tady jsme hovořili o katalogu a my budeme mít další setkání 7. června v Přimominsku. Také pan Lambrimidis, eh, evropský speciální vyslanec pro lidská práva, se také angažuje, eh, setkal se se všemi zainteresovanými stranami a také hovořil eh, s prezidentem Lukašenkem hodinu a půl. Také chceme uspořádat Mezinárodní kongres o trestu smrti. Také Eh, eh, pan Poršenko byl eh, v Itálii a setkal se tam s papežem. A ehm, naše delegace Vatikánu hovořila o tom, že pan Lukašenko se stavěl celkem konstruktivně k požadavkům papeže, pokud se týče našeho postupu v oblasti trestu smrti. Čili to je dobře. Dále tady máme eh, volební panel eh, uspořádaný spolu s Benátskou komisí, to také bylo zmíněno panem Drojevským. A také eh, se zabýváme otázkami, jako je vzdělávání vlastně lidských práv, školení soudců, ženská problematika a tak dále. Rovněž správné je to, že jsme eh, nezaznamenali příliš měřitelného pokroku, nicméně prostě eh, věci se začaly hýbat. Ano, lavina už se spustila a myslím, že to je důležitý signál. Eh, jde o to, aby Bělorusko respektovalo základní nebo zásadní lidské svobody o tom chceme hovořit při každé příležitosti. No a pokud se týče načasování rozhodnutí, tak eh, je samozřejmě pravda, že eh, Bělorusku se 11. září budou konat eh, parlamentní volby a samozřejmě ta hodnocení eligibility EIB v polovině srpna to samozřejmě není dobře načasované, no nicméně eh, toto rozhodnutí bude eh, bude jednoduše a prostě přijato a eh, jsme docela zvědaví o tom, jak ty volby proběhnou. Neoddáváme se iluzím, že bude všechno v naprostém pořádku, ale doufáme, že budou Eh, zde potvrzená, bude zde potvrzená správnost všech našich nedávných kroků. Děkuji vám. Eh, euh, Děkuji vám za ujasnění a upřesnění této tematiky. Ano, komise byla během dnešního dopoledne opravdu zastoupena, ale už tu nezbylo příliš mnoho poslanců, i když projednáváme velice důležitá témata ale kromě toho jsme e, trvání naší schůze prodloužili o několik minut. Pokud víme, EIB může poskytovat půjčky, tady žádné překážky přece nejsou. Z rozpočtového hlediska je to tak, že EIB poskytuje půjčky i bez souhlasu parlamentu. A potom e, za to musí ručit členské státy, pokud by ty půjčky nebyly splaceny. Pokud Evropský parlament a EU má poskytovat takovéto záruky, pak je situace taková, že e IP musí zaplatit. Je to velice složitá otázka. Myslím, že se nemýlím, když říkám, že tu nejsou žádné eh, překážky v tom, že by EIB neměla poskytovat žádné prostředky, nebo dívám se na to špatně. Pan Kejpr. Už tam je, tam stojí. Mm-hmm.